Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße... Dámy a pánové, já vás tady všechny srdečně vítám. Kolegyně a kolegové z eh, národních parlamentů a z Evropského parlamentu na eh, našem eh, zasedání Evropského parlamentního týdne tady v plenárním sále v Bruselu. Já bych chtěl poděkovat předsedovi Evropské komise eh, Žánu Klodovi eh, Junkerovi eh, za přítomnost parlamentu. Srdečně vítejte, pane předsedo komise. Dámy a pánové, já bych vás nejdříve obeznámil s několika procedurálněmi a potom stručně zahájím já, po mně bude hovořit předseda komise pan Juncker, potom dám slovo třem kolegům po deseti minutám k prohlášením. Bude to eh, paní Beres, která představí eh, svoji zprávu eh, vyhodnocení rámce ekonomického vládnutí, aktuální situace a výzvy. Představí nám tedy tuto zprávu a potom bude hovořit kolegyně Lolita Čigan, zástupkyně eh, Lotyšského parlamentu. Lotyšsko má v současné době předsednictví a bude hovořit o hospodářském vládnutí z eh, vnitrostátního pohledu. A potom tady máme eh, mluvčího výboru pro rozpočet německého spolkového sněmu kolegu Norberta Bartleho, který bude hovořit o tom též z pohledu německého spolkového sněmu potom eh, bude následovat výměra názorů a už teď bych vám eh, chtěl k ní něco říct. Chtěli bychom eh, dát slovo co nejvíce kolegyním a kolegům a to znamená, že se všichni budeme muset omezit na určitou řečnickou dobu. Navrhuji dvě minuty kolegyně a kolegové z Evropského parlamentu už tohle považují eh, za poměrně dlouhou řečnickou dobu, protože když se tady eh, mm, vyjednává o mm, délce projevu, tak dvě minuty už se považuje eh, za docela dlouho. Já si osobně myslím, že to zase tak dlouho není, ale prosím vás, abyste dnes ty dvě minuty akceptovali. Na místech najdete takzvané karty k řečnické. Dali jsme na každé místo a prosím, když eh, se budete chtít účastnit eh, debaty a využít své eh, právo, tak předejte tuto kartu jednomu z našich sálových pobočníků, ale ten ji předá nám se, my tady zaregistrujeme a pokusíme se vždycky vyslechnout tři kolegy z národních parlamentů a potom jednoho z Evropského parlamentu. Pan eh, předseda eh, Juncker nás musí opustit eh, v 10 hodin 30 minut kvůli dalším povinnostem, tak jsme se dohodli, že v 10.30 do 10.30 bude odpovídat on Čili 5 až 10 minut budeme mít čas a potom budeme muset odejít. A proto přesně v 10.30, ať už se ta debata bude vyvíjet, jak bude, skončíme a, a dáme tedy slovo panu Junckerovi včas. Dobrá. Já budu teď hovořit anglicky, dámy a pánové. Vážný předsedo, eh, pane předsedo komise, pane Junkře, pane Koníně. Berezová, kolegyně Čigan, kolego Barte. Vážení kolegové, s radostí vás dnes vítám v Evropském parlamentu na třetí Evropský parlamentní týden. Touto konferencí eh, jsme eh, otočili na novou stránku v parlamentní historii za poslední eh, tři roky jsme eh, učinili zásadní pokrok v institucionalizace spolupráce mezi evropskými a národními zákonodárci. Jsem nesmírně rád, že více než 120 eh, zástupců z 26 zemí se účastí tohoto fóra. Je to silný signál, že obě strany jsou odhodlány zlepšit spolupráci a posílit demokratickou kontrolu evropského semestru. Já jsem osobně přesvědčen, že my, eh, evropští národní základárci, nejsme eh, protivníky, ale partnery v eh, snaze kontrolovat nebo zajistit odpovědnost exekutivy a být nástrojem demokratického přeskumu. Evropská integrace bude fungovat jenom pokud bude založena na úzké spolupráci národních a evropských zákonodárců. Lisabonská smlouva eh, se často eh, nazývá jako smlouva parlamentu. A eh, konečně eh, toto, tuto realitu reflektuje, posílá pravomoci jak národních, tak Evropského parlamentu. Národní parlamenty jsou teď více uznávány a mají rozšířené pravomoci, zejména pokud jde o subsidiaritu, informování a účast. A navíc Lisabonská smlouva uznává důležitost spolupráce mezi těmito orgány tím, že zakládá meziparlamentní spolupráci. Od té doby Evropský parlament přijal řadu kroků, které ukazují jeho mm, odhodlání zlepšit parlamentní rozměr Evropské unie, jak to ukazuje například usnesení, které jsme schválili v roce 2009. Tehdy v roce 2009 vyhlídky na parlamentarismus, eh, parlamentarismu vypadaly růžově v Evropě. Ovšem realita v terénu v, eh, během posledních letech, eh, letech krize se od toho hodně lišila. Evropa se potácela od jednoho krizového samitu k druhému. Rozhodnutí, která se nás všech týkala, stále častěji přijímali šéfové států a vlád za zavřenými dveřmi. Celá ta plejada summitů rozhodování na zasedání šéfů státu a vlád marginalizovala jak úlohu Evropského parlamentu, tak národních parlamentů. Národní parlamenty vyjádřily obavu eh, z role komise při posuzování rozpočtu na varané fázi. Věřte mi, my opravdu eh, jsme také eh, velmi znepokojeni. Dávám příklad. Národní parlamenty a zejména výbory pro rozpočet a finance mají zásadní úlohu v rozpočtovém procesu. Vy kontrolujete, jestli vlády vydávají peníze podle zákona, máte eh, pravomoc měnit na navrhy rozpočtu a klíčové parlamentní eh, pravomoci pouze takto mohou zaplnit eh, určité demokratické vákuum. A my nikdy nemůžeme přijmout stávající situaci, protože my potřebujeme více Evropy, pokud jde o rozpočtovou politiku. To je jediná cesta vpřed. Pokud nás krize něco naučila, tak to je, že evropskou Evropské hospodářství eh, se nemůže skládat z černých skříněk se separátních národních ekonomik, protože naše ekonomiky jsou se provázané. To se stane v jedné zemi, ovlivní země další. Jelikož ta výzva hm, je evropská, tak i naše řešení musí být evropské. Cílem evropského semestru je právě toto. Poskytnout členským eh, státům eh, obecné eh, v koncepční zásady a umožnit jim koordinovat politiku napříč zeměmi a napříč jednotlivými oblastmi. Taková koordinace musí probíhat na evropské úrovni. Plně eh, podporujeme tento přístup, ale eh, nepřijmeme větší objem Evropy, pokud by to mělo stát méně parlamentarismu a nebo znamenat méně parlamentarismu a méně odpovědnosti. Je třeba zachovat odpovědnost na každém kroku té cesty, i pokud jde o rozhodování o národních rozpočtech. Proto Evropský parlament vyzývá komisi, aby eh, poskytla možnost eh, předložit doporučení pro jednotlivé země pro, eh, tedy v národních parlamentech, předtím, než je přijme rada. Proto Evropský parlament musí sehrát silnější roli v úzké spolupráci s národními parlamenty, tak aby se eh, zvýšila odpovědnost rozhodování přijímaného na evropské úrovni. Dámy a pánové, eh, chtěl bych říct velice jasně abychom uh, překlenuli stávající demokratický eh, deficit v novém eh, rámci hospodářského vládnutí, potřebujeme silnější angažma jak Evropského parlamentu, tak Národního parlamentu, národních parlamentů při přijímání rozhodnutí i při jejich implementaci. Dobře víme, že eh, řadu problémů je ještě třeba vyřešit. Řadu otázek bude třeba vyřešit během nadcházejících dvou dnů v rámci konference o článku 13. Dnes budeme eh, se bavit o té zastřešující eh, strategii eh, na cestě vpřed v rámci strategie v 2020. Tam jsou politiky o zajištění trvale udržitelného růstu, žádoucího výsledku. Pokud chceme dosáhnout žádoucího výsledku, musíme koordinovat své snahy. Naše debata bude také důležitá vzhledem k eh, výsledku jarního zasedání Evropské rady, kde se bude projednávat eh, ten rámec hospodářského vládnutí. Pokud chceme, aby evropský semestr fungoval, musíme eh, všichni přijmout určitou odpovědnost. Já se těším na konstruktivní debatu a dobrou spolupráci s vámi a mm, tímto každoročním zasedáním jsme otevřeli novou kapitolu v historii evropské demokracie. Eh, máme eh, řadu důvodů být na to hrdí a mm, je třeba, abychom pracovali na tom, aby to uspělo. Dámy a pánové, doufám, že v našich debatách eh, v nadcházejících dvou dnech budeme nalézat řešení a podaří se nám vytvořit ten nezbytný tlak směrem ke komisi, která je zde zastoupena svým předsedou, jemuž teď předávám slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové, eh, členové parlamentu evropského i eh, národních. Eh, zde chci srdečně přivítat s Martinem Šulcem je každé setkání vždy velký zážitek. Řekl vám už, že mám čas do půl jedenácté, já jsem to ani sám nevěděl, bylo mi eh, řečeno, že mám čas do čtvrtá jedenáct, ale jestli Martin Schulz řekl, že mám čas do půl jedenácté, tak to tak bude. A já tedy budu chtít eh, přání eh, pana Martina Šulce splnit. On mi také řekl, že vlastně dnes Eh, jde o to komisi vysvětlit, kde si nevede dobře. To jste mi rozuměl správně, řekl pan Martin Schulz. Takže já, eh, ne, že bych třeba s ním tak souhlasil, ale jsem rád, že zde jsem, že zde s vámi dnes mohu být eh, během tohoto Evropského parlamentárního týdne my jsme před několika eh, roky vlastně uprostřed ekonomické krize zahájili tuto sérii setkání, ale teď už se stalo tradicí, setkáváme se dnes už po čtvrté na takovémto typu setkání. Vaše eh, dnešní a zítřejší debaty budou svědectvím toho, že to, o čem se hovoří a co se dělá na evropské úrovni, eh, je věcí eh, společného zájmu i odpovědnosti. Evropská unie je společný podnik eh, členských států a evropských institucí a musí také obstát v testu legitimity a odpovědnosti a přeskoumání na každé úrovni. Term. Je pravda, že výrazy hospodářské vládnutí, hospodářská zpráva a evropský semestr. To jsou věci, které jsou velmi vzdálené vnímání našich občanů. Dokonce i pokud jde o volbu názvu, které používáme v našich procesech, se lišíme podle toho, jaký jazyk používáme. Mně se líbí slovo ekonomická vláda, hospodářská vláda, to se mi vždycky líbilo. Už v podstatě od začátku, od té mezivládní konference, která vedla k Maastrichtské smlouvě. Já jsem tehdy měl tu čest této konferenci předsedat. A v roce 91 jsem společně s ostatními, nebylo nás tolik, volal po zavedení konceptu pojmu hospodářská vláda. A dnes konstatuji, že kruh těch, kteří si myslí, že je to teď důležité a naléhavé, neustále roste. Někteří říkají hospodářská vláda, hospodářské vládnutí, hospodářská zpráva, jako kdybychom se styděli označit pravým jménem ten proces, který musí být realizován. Už od začátku maastrichtského procesu jsem byl pro koordinaci hospodářských politik. Dosáhl jsem věku, kdy člověk lehce sklouzne k anekdotám a ke vzdáleným vzpomínkám. V roce 97 v minulém století jsem v listopadu předsedal Evropské radě, která se věnovala posílení koordinace hospodářských politik. A máme usnesení této rady, které říká, že členské státy a poslanci budou mít své úkoly a měli by se je všichni znovu přečíst, protože vše už bylo řečeno, všechno se tam tehdy řešilo. A téhož roku jsme vymysleli lucemburský proces, který se týkal politik zaměstnanosti. Já jsem předsedal oběma těmto radám jako premiér a snad nejsem sám, kdo se na to vzpomíná. Posílení koordinace hospodářských politik a potom výroční Evropská rada věnovaná politikám zaměstnanosti. Toto vše bylo sloučeno do dalšího procesu, a právě o tom dnes diskutujeme a říkáme mu evropský semestr. Ten dává větší soudržnost všem procesům, které jsme zahájili v minulosti a je nyní komplexnější, složitější než ty předcházející procesy. Evropský semestr to není jen nějaká literatura. Není to nějaké přátelské setkání nad půl litrem piva nebo sklenkou vína. Je to opravdu vážná záležitost a evropský semestr musí být společným vlastnictvím Rady, Komise i Evropského parlamentu i parlamentu národních. Aby byl evropský semestr završen, tak je nutné, aby se i národní vlády, aby přijali i národní vlády a národní parlamenty tento proces za svůj. My se zaměřujeme na postupy, které jsou těžkopádné, a přitom bychom se měli zaměřovat na obsah toho, co bychom měli společně dělat. Vytvořili jsme takový, takovou mašinérii, kterou nikdo, ani občané, ani poslanci, ani ministři úplně nechápou a bude nutné do budoucna, abychom celý proces zjednodušili. Komise, které předsedám, nefunguje dlouho. Ani jsme ještě nedosáhli té magické hranice sta prvních dní. A jinak, já kašlo na tu bilanci prvních sta dnů mezinárodní tisk mě všude pronásleduje a pořád se mě ptají, jakou mám bilanci po těch prvních sto dní. To ne, to přece nejde. Nemůžete si udělat bilanci celého života, když se podíváte na dítě, kterému ještě nejsou ani čtyři měsíce. Takže já si myslím, že to se posoudí až podle pitvy, to znamená po pěti letech. Takže teď rozhodně nenastal čas, abychom definitivně mohli vyhodnotit působení mé komise. ono se trošku přehání, když říkám moje komise, protože to není moje komise, to přivlastňovací zájmenu není úplně na místě, je to komise Evropské unie. Nicméně snažili jsme se poučit z minulosti, která se vyznačovala hospodářskou a finanční krizí. Když jsme jako komise museli posoudit eh, návrhy národních rozpočtů, tak jsme to udělali inteligentně, zodpovědně a velmi podrobně jsme se podívali na národní situace, protože v oblasti rozpočtu neexistuje nějaké obecné pravidlo, které by se bez rozdílu uplatňovalo na všechny členské státy. Všechny členské státy jsou jiné a jejich hospodářské a sociální cykly se liší jeden od druhého a to podstatně. A proto u tří zemí jsme si dali ještě další čas na rozmyšlenou až vlastně do března, aby se tyto země mohly lépe přizpůsobit požadavkům. Jedná se o Itálii, Francii a v menší míře také o Belgii. Tam je trošičku jiná situace než v těch dvou předcházejících případech. Zahájili jsme proces revize nástrojů na koordinaci rozpočtových a finančních politik. Říkáme tomu sixpack a tupek, šestibalíček a dvojbalíček. Vytvořili jsme si takový inventář slabin, silných míst, a vrátili jsme se k oběma těmto textům, revidujeme je, snažíme se zaměřit na ty hlavní prvky koordinace hospodářských politik. Hovoříme o evropském semestru, hovoříme o E, ekonomické vládě, šesti balíčků, dvou balíčků, fiskálním kompaktu. Zmiňujeme určité články těchto různých smluv. A já jsem si vědom toho, že ti, kteří nás poslouchají, nenutně vědí, o čem vlastně hovoříme. Takže bychom měli používat méně odborný jazyk, spíše politický jazyk. Po několika týdnech ve funkci jsme zahájili investiční plán pro Evropu. Tento investiční plán pro Evropu, který se týká globální částky 315 miliard, je výsledkem jednání mezi Evropským parlamentem a komisí. Já jsem se zavázal před Evropským parlamentem 15. července ve svém nástupním projevu, že spustíme tento investiční plán ve výši 315 miliard a to je závazek, který jsem na sebe vzal jménem komise před Evropským parlamentem, před evropskými občany. Dochází k různým událostem, jejichž význam nesmíme podceňovat. Komise společně s parlamentem, protože to vyžaduje demokracie, navázala neustálý dialog. Tento dialog musí přetrvávat, protože tato komise chce být eh, političtější než ty minulé. My jsme tedy přijali na sebe závazky před parlamentem, teď je musíme dodržovat. A my jsme chtěli být schopni předložit tento investiční plán. Jehož architektura je velmi složitá k pochopení. A proto tento investiční plán byl obecně takový smíšený, protože mnoho lidí nepochopilo, z čeho se tento plán vlastně skládá. Nicméně tento plán bude úspěšný, pokud členské státy a Evropský parlament využijí veškerou svou schopnost a rychle, to znamená do června, přijmou legislativní texty, které s tím souvisejí. K těmto legislativním textům bych rád ještě něco doplnil. Komise a rada by mohly tyto legislativní texty přijmout sami. Ale já jsem slíbil Evropskému parlamentu, že oživím metodu společenství. To znamená, že Evropský parlament jako spoluzákonodárce bude úzce spojen a bude se úzce podílet na vypracování těchto legislativních textů, které souvisí s investičním plánem. Tento investiční plán je změnou paradigmatu. Až dosud rozpočtové linky evropského rozpočtu vypadaly jako přímé dotace státům nebo podniků. A my to teď měníme aby dotace už nebyly běžným způsobem převodu veřejných prostředků mezi evropskou úrovní a národní úrovní a postupujeme tak, že vyhrazené částky se přímo dostanou do reálné ekonomiky. Já jsem nechtěl, aby komise vybírala investiční projekty. Ale ponechali jsme Evropské investiční bance tuto výsadu, protože Ona je blíže reálné ekonomice a právě ona bude vybírat příslušné investiční projekty. Já bych byl rád, aby se členské státy s větším nadšením zapojili do tohoto finančního inženýrství, do tohoto Evropského investičního plánu a doufám, že některé z nich to udělají. Já jsem v kontaktu se všemi premiéry a myslím, že globální částka věnovaná investičnímu fondu bude mnohem vyšší než ta současná. My jsme chtěli vrátit původní smysl paktu růstu a stability. Investiční plán je doplněním toho, čemu říkám trouhelník mezi rozpočtovou konsolidací, protože to je nutné, nemůžeme zvyšovat deficity, to rozhodně není nejlepší způsob, jak čelit budoucnosti. Vždycky bude nutné provádět strukturální reformy, jejichž eh, povaha a intenzita je v různých zemích různá, nicméně jsou tyto reformy důležité a musíme dosáhnout toho, aby tato reforma, aby strukturální reformy, strukturální reformy byly dostatečné, potřebujeme také politiky, které budou orientovány na růst a zaměstnanost. A proto jsme také zahájili tento investiční plán, aby se ta dvojice rozšířila, abychom z ní udělali trouhelník, to bude tedy rozpočtová konsolidace, strukturální reformy. A k tomu jsme přidali také určitou dávku flexibility do paktu stability ve sdělení komise z 13. ledna ne proto, abychom změnili pravidla paktu stability, ne, abychom z paktu stability udělali pakt flexibility, ale abychom vzali v úvahu potřebu růstu a investic. Zítra komise přijme nový text k iniciativě Zaměstnanost pro mladé. Ta zatím ještě nebyla pořádně spuštěna a komisařka pro sociální záležitosti, která je úzce zapojena do prací na evropském semestru. V minulosti tomu tak nebylo. Tak zítra v komisi i zde předloží odpovídající text. Komise nechce fungovat jako nějaký učitel, Já bych nechtěl, aby komise poučovala členské státy. Já chci, abychom kolektivně a solidárně se naučili lépe zpravovat jednotnou měnu. Vše je v debatě, vše je v dialogu. Komise čas od času musí říci, co si myslí, čas od času musí přijmout rozhodnutí, když je třeba přijmout rozhodnutí, ale obecně bych byl rád, kdyby zpráva společné měny jednotné měny spíš, spíše spočívala na dialogu mezi radou, komisí, Evropským parlamentem a národními parlamenty, především pokud jde o vydávání specifických doporučení pro jednotlivé země. Velmi často byly velmi vzdáleny od reality, od národní reality a já jsem to s politováním konstatoval už v minulosti. Musíme opravdu přistoupit k těm národním realitám a proto jsem požádal komisaře, aby nezůstávali ve svých bruselských kancelářích, ale aby cestovali, aby navštěvovali národní parlamenty, aby vysvětlovali politiky komise národním parlamentům, občanské společnosti, národním sociálním partnerům, kterým také chybí nadšení, pokud jde o to, aby si osvojili ta specifická doporučení pro jednotlivé země a obecná doporučení Rady a Komise. Naše pravidla musí být předvídatelnější, aby byla účinnější a aby je dodržovaly všechny státy a vlády. Ať už se jedná o nové vlády nebo o zkušenější vlády, ta pravidla platí pro všechny bez výjimky v Evropské unii a nemůžeme jednostranně se těchto pravidel zbavit. Protože jsou to pravidla, na něž stojí Evropská unie. To samozřejmě nebrání tomu, abychom čas od času neudělali nějakou výjimku v konkrétních zemích. Já jsem slíbil, že až budeme mít takovéto programy, tak vždycky budeme potřebovat eh, studii dopadu a v tomto smyslu musím říci, že zatím se nám to ještě nepodařilo, protože ta sociální dimenze, která je velmi důležitá, aby se vyvážela ta evropská konstrukce, musí ještě dosáhnout velkého pokroku. Evropská rada v prosinci minulého roku mě pověřila sestavením zprávy společně s předsedou Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky pokud jde o hospodářskou politiku, k tomu bude samozřejmě přidružen i předseda Evropského parlamentu. A já bych byl rád, kdyby naše spolupráce v této oblasti byla co nejintenzivnější. Möchte ich heute Morgen hier nicht zu lange reden. Diese Veranstaltung macht ja nur Sinn, wenn der Kommissionspräsident äh, auch zuhört, was Toto setkání bude mít smysl pouze, když bude aktivní účast všech Evropského parlamentu i národních parlamentů. Vím, že jsou zde zástupci, kteří mají zájem o veškerá témata, evropský semestr, Tupac, Sixpack a, a další. A já tady nejsem kvůli tomu, abych hovořil, ale spíše, abych naslouchal a to se mi nestává každý den. Děkuji za pozornost. <clears throat> Děkuji, pane Junkere. A teď se dostáváme ke krátkému úvodu třech eh, zpravodajů. Eh, zahájí paní kolegyně Perez, potom paní kolegyně Čigan a potom kolega Pachtl. Nejprve paní Perez. Děkuji, pane předsedo. Vážení pánové předsedové, drazí kolegové, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí uvést dnešní debatu o hospodářské správě a vládnutí, současný stav a výzvy. Když se podíváme na to, čeho jsme dosáhli na evropské úrovni v souvislosti s touto krizí, tak eh, nás opravdu velmi těší, co jsme udělali společně. Vytvořili jsme Evropský mechanismus stability, bankovní unii. Ale také jsme přepracovali svá pravidla. Nicméně musíme se dívat na situaci Unie na takovou, jaká je. A máme zde velký problém, jak v Evropské unii, tak v eurozóně, protože Máme zde tato tři čísla, především vysokou nezaměstnanost 11,4%, dále růst, který je pořád pod úrovní 1% a potom deflační spirála, která vede k tomu, že Eurostat konstatoval pokles inflace o 1,4%. Bylo to žádná celá 8 v lednu 2000 14 a teď už je to minus žádná celá 6. Musíme také pozorovat rozdíly nebo prohlubování rozdílů mezi členskými státy. Ty už samozřejmě existovaly před krizi a teď se ještě prohloubily. A o to tedy otázka. Já velmi děkuji předsedovi Junkerovi, že se o tom zmínil. Máme tedy rádi hospodářskou zprávu a vládnutí. V mé zemi je to koncept, který jsme velmi podporovali, ale nastal okamžik, kdy otázka postupu musí být postavena ještě před otázku obsahu. A já si myslím, že právě o to nám jde. Nejde jen o ty postupy, jde také o obsah. Jaká je hospodářská politika v Unii a v eurozóně? Jakou politiku zde potřebujeme? Provádíme celou řadu iniciativ. Samozřejmě musíme zmínit také podstatný vývoj a iniciativy Evropské centrální banky pod vedením Maria Draghiho v rámci mandátu, který mu byl svěřen, usiluje o to, aby inflace dosáhla výše kolem 2%. To je věc, která nás nudí k tomu, abychom se teď zaměřili na nástroje hospodářské politiky jako takové. Předseda se také zmínil o tom slavném Junckerově plánu. Já si myslím, že tato iniciativa je velmi pozitivním signálem. Čekáme na těch 315 miliard a hodně od nich očekáváme. Musí ale umožnit překonat dlouhodobý deficit výdajů, když se díváme na situaci Evropské unie a na situaci našich hlavních konkurentů, ať už se jedná o Spojené státy nebo o Čínu, tak eh, vidíme, že zde máme nedostatek investice v Evropské unii. Tento plán nás tedy nutí k tomu, abychom se položili otázku ohledně fungování naší hospodářské zprávy a vládnutí a abychom se podívali na to, jak vypadá tato situace, která se vyznačuje nedostatečnými investicemi v Evropské unii a Zda to také nesouvisí s tím, že nedostatečně dodržujeme pravidla. Tento investiční plán je samozřejmě vítán, je úžasný, ale není odpovědí na všechno. Uznává také existenci problému a tím pádem je nutné, abychom se zaměřili na přidanou hodnotu a fungování našich pravidel. Musíme tento investiční plán také využít k tomu, abychom přispěli k tomuto novému modelu hospodářského rozvoje, který Evropská unie dluží zbytku světa, který by nám také umožnil zajistit přechod k zelené ekonomice a vytvářet pracovní místa a mít takovou daňovou politiku, která nám umožní odpovídajícím způsobem přerozdělit výnosy tohoto investičního plánu. A pokud jde o flexibilitu, o tom jsme hovořili, já si myslím, že to je vítáno. I když si klademe otázku, zda je opravdu vhodné, aby pro preventivní a korektivní větev plánu byla uplatňována jiná pravidla. To je téma, o kterém hodně diskutujeme poslední dobou. Ale uznat, že tento plán je nezbytný, znamená uznat také, že se musíme podívat na celkovou účinnost naší hospodářské zprávy. A já se vracím k tomu, co říkal předseda Jean-Claude Juncker. Ano, musíme mít jednodušší pravidla, ke kterým budeme mít větší důvěru. Je opravdu na čase, abychom hovořili o takové posedlosti, o tom, že skutečně chceme vytvořit hospodářskou zprávu, že chceme skutečně mít dobrou hospodářskou politiku. A tato debata se právě teď rozvíjí. Já tady slyším takový pojem mutual fiscal stance. Co to znamená? USA diskutují o svém rozpočtu na následující rok. Podívají se na to, jaká je situace Unie, jaký je stav Unie a vymezí své hospodářské politiky. To my nemáme v Evropě. My nemáme takovýto rozpočet, který by mohl být nástrojem hospodářské politiky. To znamená, že se jedná o součty rozpočtu na ekonomiku jednotlivých členských států. Ale my neděláme takovouto prospektivu. My se díváme jen na součet toho, co bylo v minulosti uděláno a co teď potřebujeme. My jako národní parlamenty a Evropský parlament společně s komisí a s radou ještě před tím začátkem procesu musíme mít jasnou vizi toho, co potřebujeme. A to je smysl evropského semestru. A to nám nemůže dát žádné pravidlo. To je pouze demokratická debata, inteligentní debata, mše cílem bude vymezit hospodářské politiky a právě v tomto smyslu předkládám určité návrhy ve své zprávě a doufám, že je ještě společně rozpracujeme. A musíme se také vrátit k těm pravidlům, která jsme si vytvořili. Samozřejmě, protože musí být v jádru naší demokratické diskuse. A chci poukázat na dvě důležité dimenze v těchto pravidlech, které mně připadají důležité. Za prvé procedura makroekonomické nerovnováhy. Máme zde toto pravidlo, a bývalý předseda, nebo tedy bývalý komisař Oli Ren, který je teď naším místopředsedou, už o tom také v minulosti hovořil. My hovoříme o divergenci a přitom potřebujeme konvergenci a uvědomujeme si, že ten postup, který se týká hospodářské nerovnováhy, vůbec neřeší otázku konvergence, spíše ještě eh, prohlubuje tyto rozdíly. Multiplikační efekt. Místo toho jsme se zaměřili na diskuzi mezi komisí a členskými státy, aby se ukázalo, jaké jsou nutné strukturální formy, reformy, které by přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti a které by také vyřešily tu deflační situaci, kterou v současné době prožívá eurozóna. Pokud bychom měli mít nějaký postup hospodářských nerovnovách, tak bychom se měli vrátit k tomu původnímu smyslu, to znamená poučit se ze současné situace a dosáhnout konvergence. A druhá poznámka, pokud jde o fungování těchto pravidel, tak je to samozřejmě otázka strukturálních reform měnícím se světě samozřejmě nikdo nemůže tvrdit, že je euro ochrání. Každý musí odvést svou práci doma. Ale tato práce musí být skutečně efektivní. V demokratické zemi chceme mít trojku, která by nám přišla říct, že máme provádět strukturální reformy. V demokraciích, eh, kde jsou národní parlamenty samotným srdcem našeho systému, si skutečně myslíme, že nejlepší způsob, jak dosáhnout sociální demokracie se sociálními partnery, je mít reformu, která nám bude vnucena. To rozhodně nepotřebujeme. Kolektivní inteligenci, přesně jak požadoval předseda komise. A proto si myslím, že ta naše práce, kterou zahajujeme, je zcela zásadní abychom měli k dispozici pravidla, ovšem inteligentní pravidla, která nám umožní mít globální vizi politické a ekonomické situace celé eurozóny, celé Evropské unie a abychom se vrátili k jádru hospodářské politiky, to znamená větší manevrovací prostor, větší prostor eh, jednat na základě situace, ve které se nacházíme, inteligentnější, jednodušší pravidla, založená více na důvěře, která nám umožní dosáhnout větší konvergence. Tento parlament vždycky volal, a já si myslím, že společně s Žánem Klodem Jungerem se určitě shodneme, volali jsme po metodě společenství, protože jejím smyslem je demokracie. A když je nedostatek metody společenství, tak tím demokracie trpí. Vidíme to v mechanismu stability, vidíme to i v mechanismech, které jsme vytvořili mimo smlouvy. Na závěr takový pohled do budoucna. Já doufám, že debata, kterou zahájíme kolem fungování, uplatňování pravidel, se zaměří také na to, že je nutné definovat ty chybějící prvky hospodářské a měnové unie, aby tato unie byla konečně vybavena pro budoucnost. A myslím, že všichni bychom se měli podívat na věci objektivně. Především na to pravidlo jednoprocentního snížení dluhu, když země jsou zadluženy ve výši 60 HDP bez ohledu na inflaci a růst jasně vidíme, že je to pravidlo, které může představovat určitý problém. Všichni víme, jaké pilíře zde chybějí. Sociální pilíř, eh, předseda to pořád opakuje, my ho v tomto smyslu podpoříme, ale také otázka rozpočtové kapacity eurozóny. A ještě jedno slovo, které se týká otázky fiskální kapacity. Ne v anglickém slova smyslu, ale ve francouzském slova smyslu, to znamená Taxation Union. Musíme tuto otázku řešit společně, protože jinak se připravujeme o manevrovací prostor. Myslím si, že ta naše debata povede k možnosti zlepšit hospodářskou zprávu a vládnutí, vytvořit skutečně společnou hospodářskou politiku založenou na společné vizi, abychom někomu nic nevnucovali, aby si každý mohl zvolit nejlepší cestu abychom nebyli posedlí důvěrou trhu, ale abychom byli zaměřeni na budoucnost našich občanů. Děkuji. Děkuji, paní Beres, a nyní paní Čigán. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane, pánové, předsedové, vážený pane komisře, René, kolegové. Je mi ctí, že vás mohu oslovit jménem předsednictví, jménem litevského parlamentu, eh, který eh, má svůj parlamentní dimenzi v rámci našeho předsednictví. Já bych eh, začala něčím z toho, co řekla paní Bereš, a to je naše vize, což je věc, kterou třeba ve Spojených státech mají, ale mm, nám nějak chybí. Musím říct, že evropský e, semestr nabízí vhodný nástroj, když není zcela ještě využíván, ale je to v podstatě e, něco, co se týká výroční, tedy ročního přehledu o růstu. E, ten byl nedávno zveřejněn komisí a máme tam tři pilíře, eh, s nimiž eh, jako poslanci souhlasíme. Za prvé chceme koordinovaně podporovat investice a pan předseda Junger to zde rozváděl velmi přesvědčivým způsobem. Eh, také se znovu hlásíme k dalším strukturálním reformám, což je samozřejmě obtížné pro národní vlády i parlamenty. A třetí pilíř je fiskální odpovědnost, zejména kontrola zadlužení. Moje prezentace se bude točit kolem otázky, jak tyto cíle mohou pomoci naplňovat národní parlamenty tím, že budou sledovat plnění cílů. Komise se do této práce pustila eh, poměrně značením a při návštěvě pana místopředsedy komise Trmanse v Rize eh, to opět bylo eh, zdůrazněno, tedy eh, tady tento závazek plnit tyto cíle, včetně respektování dozoru Evropského parlamentu i národních parlamentů. Současný proces evropského semestru poskytuje národním parlamentům řadu příležitostí, eh, jak se zapojit, ale samozřejmě vyžaduje to určitou tradici demokratické kontroly v národních parlamentech. Bohužel, a to jsem e, slyšela od mnohých kolegů eh, e, z zahraničního výboru Evropského parlamentu a také z Evropských výborů vnitrostátních parlamentů, Bohužel existuje několik parlamentů, které mají pocit, jako kdyby stály zcela stranou a byly vynechávány z rozhodování v Evropské unii. E, proto bychom si o tom měli více promluvit. Podle mě hlavní příležitosti, kterou poskytuje evropský semestr, je e, pozitivní, nikoli negativní přístup k fiskální stabilitě, k ekonomickému vládnutí, a k strukturálním reformám. Domnívám se, že mnohé z těchto nástrojů byly po dlouhou dobu a celkem zbytečně vnímány negativně ze strany členských zemí. Členské země se velice nerady podrobovaly jakémkoliv dohledu, případně země, kterým je pomáháno, měli pocit, že jsou uměle odřezávány finančních trhů. Eh, samozřejmě, pokud někdo má pocit, že s ním manipuluje někdo větší a silnější, eh, tak eh, se šíří dojem, že ty reformy jsou vynucované, že je vlastně doma nikdo nechce a začíná, začínají pověsti o bruselských byrokratech, což není dobře a ono je to vlastně i nebezpečné. Já bych mm, citovala Filipa Stefanse ve Financial Times nedávno. Úspěch populismu je selháním demokratické politiky. A tak to skutečně je. My zde máme národní parlamenty, radu, Evropský parlament, Evropskou komisi a e, ti musí hlídat a strážit a bránit eh, hlavní proud politiky. A bohužel není to příliš atraktivní, takže v některých členských zemích naopak narůstá přitažlivost populismu. Nicméně eh, jediný způsob, jak eh, tomu zabránit, je vysvětlovat více hlavní proud politiky občanům vysvětlovat jim nutnost strukturálních reform vést otevřenou veřejnou debatu. A já bych se ráda podělila o lotyšský eh, příklad. My jsme eh, se snažili eh, v době strukturálních reform pro příklady. A mm, snažili jsme se napodobit severské země, kde Eh, národní parlamenty se zcela běžně angažují v evropských záležitostech. A něco podobného umožňuje také všem ostatním eh, parlamentům tento evropský semestr. Eh, my třeba vycházíme z pozic naší vlády, i když se představuje návrh rozpočtu. Měli jsme také program růstový, program pro stability a konverzece a také Eh, debatujeme o konkrétní doporučení pro jednotlivé země. To je také velice důležitý nástroj. A to je způsob, eh, jak posílit tedy pocit té sounáležitosti. Eh, samo o sobě to nepomůže stoprocentně, ale je to cesta k tomu, abychom měli pocit, že Evropa nám patří. Bohužel musím říct, že ta doporučení, která jsme dostali jako mm, Lotyšsko, eh, jsou sice dobrá, ale eh, naplňují se jenom částečně. A je to právě místo, kde by svou roli mohly sehrát vnitrostátní parlamenty. A já velice vítám eh, to, co řekl včera pan Timmermans v našem parlamentu. On řekl, že On bude velice často cestovat po eh, jednotlivých členských zemích a bude se snažit debatovat ve vnitrostátních parlamentech s místními poslanci eh, nezbytnost strukturální reform, tak abychom zajistili, aby Evropská unie fungovala efektivně a účinně. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Čigana. A nyní dám slovo panu kolegovi Bartlovi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, páni předsedové, eh, kolegové, dámy a pánové, Evropě se momentálně moc nedaří. Eh, bohužel motor spolupráce a integrace příliš nefunguje. O Evropě se hovoří zejména v souvislosti s krizí a také v parlamentech narůstají euroskeptické hlasy. O to více je naším úkolem eh, zjednat nápravu a to můžeme dělat také v oblasti rozpočtové a na to se právě na této konferenci soustředujeme. Možná, že eh, nám nechybí pravidla a, a požadavky a závazky, ale spíše chybí nám jejich plnění už v tomto současném právním rámci. A já si vám dovolím přeložit pár myšlenek. Jak, co je cíl rozpočtové politiky? Podle mě to musí být stabilita a růst. A já vidím tři oblasti, kde mohou velice pomoci být i drobné kroky. Konsolidace rozpočtu, strukturální reformy a více investic. Nová komise se eh, těmto tématům chce věnovat zvlášť intenzivně a důležité je, aby eh, žádný z těchto tří bodů nebyl zanedbáván, protože oni dohromady tvoří koherentní politiku. Tak nejdříve konsolidace rozpočtu. Nedávno jsme v souvislosti eh, s, akutnou, s akutním nebezpečím eurokrize vytvořili, vytvořili pakt stability a zpřísili jsme podmínky o dva roky později se teď hovoří o něčem jiném, a sice o takzvaném flexibilním používání tohoto faktu. Sotva pominulo akutní nebezpečí pro euro, a opět se eh, ta základní pravidla považují za co si co nás tíží, to já považuji za velmi nebezpečné. Já se domnívám, že eh, legislativa a pravidla, kterou jsme si schválili, musí být teď naplněna, i když to třeba bude bolet. E, nicméně je to úkol vláda a parlamentu a spolehlivé plnění těchto cílů je cestou k důvěře a důvěryhodnosti celé evropské politiky. Důvěryhodnost, to je to nejdůležitější. V Němci Mnoho eh, pozorovatelů eh, kriticky vnímá eh, kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky. Bylo by velmi špatně, kdyby tento program zpomaloval nebo zcela nahrazoval strukturální reformy. A bylo by skutečně nedobré, kdyby země, které teď už jsou nadměrně zadluženy, eh, kdyby mohli své závazky na to, aby uvedli do pořádku své rozpočty, opět oslabovány či odkládány. Někteří můžete říci, dobře, vám, vy Němci se pořád soustředíte na konzolidaci a zapomínáte na hospodářský růst. Ale to není pravda. Udržitelná konzolidace a větší podpora růstu a konkurenceschopnosti, to všechno patří k sobě. A tím se dostávám k realizaci strukturální reform. Opakuje se zde argument, že strukturální reformy budou na úkor růstu a také konsolidace eh, rozpočtu. Ale opak je pravdou. V krátkodobém horizontu strukturální reformy nemají negativní dopady na rozpočet a dokonce eh, rozpočet eh, zlepšují. V Německu, ale třeba i ve Španělsku reformy pracovního trhu, jako je Agenda 2010, pomohly eh, veřejným rozpočtům. Proč? Protože růst eh, vytváří firmy, eh, nikoli stát. Stát vytváří pouze rámec, čili musí se postarat o dobré investiční klima, otevřené trhy, únosné daně a zejména štíhlá státní zpráva. Musíme dělat všechno pro to, aby strukturální reformy v Evropě byly posilovány, i zde můžeme letos dosáhnout podle stávajících pravidel a zákonů. Evropský semestr je hlavním nástrojem ehm, a je to příležitost zejména pomocí konkrétním doporučením pro země. Ehm, Minister financí Schäuble ehm, již navrhl zlepšení eh, tohoto semestru, například posílený dialog mezi členskými zeměmi a komisemi už při vypracovávání eh, těch jednotlivých doporučení. Bylo by lepší přesnější zacílení těchto doporučení. Tady komise by mohla také eh, zlepšit svoji práci v oblasti vysvětlování. A Dále je nutné, aby součástí eh, té výměny informací byly i důkladné debaty v národních parlamentech. V zásadě jde o to, aby se posílily pobídky k tomu, aby země se těmto doporučením od komise věnovaly a snažily se je realizovat. To by bylo opravdu dobré pro Evropu. V Řecku se často říká, že trojka nutí země k dlouhodobým úsporám. Eh, to není pravda. Eh, v Řecku se sice lecos nepovedlo, to je pravda, ale eh, není dobře obvinovat řezníka z toho, že si někdo na pánvi připálil řízek. Je nutné pokračovat v programu přizpůsobení a reformy je třeba také realizovat konsolidace rozpočtu a strukturální reformy, to jenom odráží ty hlavní pravidla měnové unie, které platí pro všechny země stejně. A teď se dostávám ke třetímu aspektu, a to je posílení investiční činnosti. Na začátku bylo řečeno, že stabilita a růst musí být hlavními cíly naše politiky. E, více investic, to je důležitý stavební kámen tak aby byly naše veřejné finance denodenně udržitelné. A zde lze opět dosáhnout mnoho pomocí malých kroků. Všude v Evropě potřebujeme více investic a vzhledem k razantnímu rozvoji globalizovaných trhů potřebujeme více inovovat a posilovat konkurenceschopnost. Návrhy předsedy komise Junckera jdou správným směrem. Zde se hovoří také o eh, odbourávání regulačních překážek. O tom tedy zatím bylo příliš eh, málo řeči a příliš málo z tomu věnovalo pozornosti. Já bych ovšem chtěl zdůraznit jeden aspekt investiční činnosti, který je zvláště důležitý. Potřebujeme více investic, ale ne financovaných eh, dalšími dluhy. To je moje přesvědčení. Eh, dlouhodobé zadlužování kvůli investicím není možné. My si musíme postupně eh, zabudovat do svých rozpočtů prostor pro udržitelné investice. V Německu jsme v tomto už výrazně pokročili a je to eh, velké poučení Eh, kterou jsme si v roce 96 dali do německé ústavy jako takzvané zlaté pravidlo. Eh, v zásadě to znamená, že eh, zadlužení vládního rozpočtu je možné provádět pouze do výše plánovaných nových investic. Není možné postupovat cestou rozdělovat dluhy na dobré a špatné, tedy na, na investiční a ty ostatní. Eh, těch dluhů už máme příliš mnoho. Eh, proto eh, v Německu v roce 2009 jsme si zavedli takzvanou dluhovou brzdu do rozpočtu, kde se bere v úvahu také strukturální zadlužení. Prostě tu mnoha letou spirálu zadlužování musíme přerušit, jinak eurozóna nikdy nebude stabilní. Mnoho eh, inteligentních ekonomů nám není radí, abychom vzhledem k tomu, že peníze jsou levné, abychom se zadlužovali i kvůli investicím. Ovšem mohou nám tito ekonomové garantovat, že 20, 30, 40 let budou eh, úroky stejně nízké jako dnes? My ještě dnes platíme úroky z dluhů starých 50 let. Na to nezapomínejme, dámy a pánové. Děkuji vám. Vielen Dank, Herr Meine Damen und Herren, wir haben jetzt schon eine Reihe von Dámy a pánové, máme řadu kolegů, kteří se hlásí o slovo. My budeme postupovat tak, jak jsem oznámil. Eh, vždy dva kolegové eh, z Národního parlamentu, potom jeden poslanec Evropského parlamentu. Prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu maximálně dvě minuty. A nejprve kolega Bláha ze slovenského parlamentu a potom za portugalský eh, parlament eh, kolega Cabrita a potom pan Kalimec, estonský parlament a potom paní Rodriguez z Evropského parlamentu. Doufám, že jsem to řekl vše správně. Nejprve tady má slovo pan Bláha. Děkuji, pane předsedo. Já budu eh, respektovat eh, dobrou radu pana předsedy Junkra, budu více politický. Nejprve chci eh, poblahopřát nové eh, řecké vládě Syrize. Velké vítězství Syrizy pomůže Evropě najít cestu sociální a stabilnější Evropě. Je to všechno provázáno s fiskálním kompaktem a ekonomické zprávě. A jak řekl Eh, Karel Marx eh, Evropou obchází strašidlo. A eh, dnes Evropou obchází strašidlo neoliberalismu, které nás děsí. Lidé mají už dost škrtů. Vidíme to v Řecku, Španělsku, všude. Ekonomická krize byla zapříčiněna liberalismem svobodného trhu. Nemůžeme ji léčit stejným způsobem. Byl by to skandál, abych použil slova Jirgena Habermasa. Habermase. Eh, mohli bychom přistoupit k sociální eh, unii a eh, zavést iniciativu pro zaměstnanost mládeže, jak to děláme velmi úspěšně na Slovensku, nebo jiné kroky, které jsou také slibné, nebo FTT, pomocí nějž by bylo možné přerozdělit bohatství od boháčů prostým lidem, jak to také na Slovensku děláme ale jsou i negativní znamínka, eh, velice, eh, velice nebezpečná. Eh, pravidla, pravidla škrtů, škrtí zemědělství a TTIP smlouva s USA může být pro Evropu nebezpečná a slovo trojka se stalo s prostým slovem. Evropská unie je tady na historické křižovatce a lidé nám eh, ukazují, kudy chtějí jít. Podívejte se na Syrizu a Podemos. Musíme respektovat změnu. Otázka je, jak bude reagovat eh, Evropská komise na eh, to, že evropský jich se zatáčí doleva. Začalo to v Řecku a bude to pokračovat dál. Děkuji. Nyní pan Cabrita. Děkuji, pane předsedo. Nesta semana eh, Já budu mluvit portugalsky. V průběhu tohoto Evropského parlamentního týdne Můžu mluvit portugalsky, že ano? With this parliamentary week. Tímto parlamentním týdnem můžeme naslouchat hlasu lidu, můžeme naslouchat demokratické tradici solidarity a solidární Evropy. V uplynulých letech hospodářské politiky následované, nebo tedy sledované Evropskou komisí, vedly téměř k rozbití evropského demokratického ideálu. Nastala stagnace a riziko deflace v Evropě. Z portugalského hlediska jasně vidím, že systém trojky byl chybou, protože byl proti demokratickému systému rozhodování. Měli byste se vrátit ke způsobu, který bude založen na demokratických diskuzích mezi vládami a parlamenty. Měl bych zdůraznit, že teď eh, se věci mění k lepšímu. Máme zde dobré signály, dobrá rozhodnutí Evropské centrální banky, která dává silnější pozici měnové politice, podporuje rozvoj, likviditu ve finančním systému a finanční stabilitu. Řešením není, aby občané museli platit za chyby bank, jak se to stalo v minulosti. Druhá pozitivní změna, nový investiční plán pana Junckera. My ho velmi podporujeme. Návrat investičních politik by měl být posílen. A tato myšlenka posílení strukturálních investic v oblastech jako je energetika, doprava a digitální ekonomika jsou zcela zásadní. Ještě poslední věc. Měli byste jít tímto směrem, pokud jde o flexibilitu paktu, aby bylo možno podpořit růst a zaměstnanost a nejen úspory. Děkuji. Kalimec. Děkuji a nyní pan Kalimec. Děkuji. samozřejmě nesmíme se eh, no, odklánět od politiky, která eh, vedla ke vzniku bohatství národů, eh, jako byl svobodný trh podnikání, mírné zdanění a efektivní vláda zákona. Estonsko se této drží už 25 let a teď náš HDP na hlavu přepočtení na paritu kupní síly je vyšší než v Portugalsku a v Řecku a brzo dosáhneme toho ve Španělsku, takže ono to funguje. Já bych rád podpořil eh, eh, odhodlání eh, zůstat silný a neumožnit výzvu ze strany hnědo rudé Syrizy ke změně základních parlamentárních politik v Evropské unii, na které se se shodli v demokratických procedurách a rozprovách za dlouhá léta. Na základě demokratického rozhodování a pravidel by se Řecku nemělo platit bez dokonalého eh, plnění programu hospodářského přizpůsobení. Také nevidím žádný důvod k eh, změně spolupráce mezi Evropskou komisí eh, na MMF, MMF možná, že změna názvu strojky na trio by změnilo. Děkuji, pane Kalmeci. Teď paní Rodriguez. Good morning. I have two... Dobré dopoledne, já mám dva dotazy na eh, pana předsedu eh, komise Junckera. Asi si pamatujete, že jsem v roce 97 uh, uh, byl s námi, když jste spustil iniciativu eh, k koordinaci hospodářské uh, politiky. Potom eh, to eh, doš, se stalo hodně. Lisabonská strategie Evropa 2020, důležité reformy, hospodářského vládnutí a eh, začátek reformy hospodářské měnové unie. Já teď vidím dvě priority. Jednou je, že bychom měli upravit rovnováhy, rovnováhu v evropském semestru, tak aby nebyl jenom pro fiskální konsolidaci, ale aby eh, podporoval růst a pracovní místa. Já se vás tedy chci zeptat, jestli jako národní parlamenty a Evropský parlament můžeme počítat s vyváženějšími eh, pokyny právě v rámci tohoto semestru hospodářskými. A potom jak eh, evropský eh, semestr by mohl, eh, mohl získat skutečné prostředky na implementaci. Vy jste předložil investiční plán, musíme se postarat o to, aby se opravdu stal realitou, ale potom se také musíme postarat o, tu, o to, aby ta zabudovaná flexibilita ve stabilitu paktu a růsty, růstu umožnila všem členským státům investovat. A potom máte také ve svých rukou velký hospodářský eh, úkol dokončit hospodářskou měnovou unii. A chci se zeptat, myslíte si, že nahradíte ty eh, stávající divergence eh, v Evropské měnové unie unii, eh, které jsou eh, po politicko-sociální povahy skutečnou, eh, skutečnou konvergencí. Já doufám, že teď vyslovím ta jména správně. Pan Saši. Pokusím se. Pan Saši Orinskas z litevského parlamentu. Hmm. Když nikdo nebude vědět, tak to je mojí výslovností. Děkuji, dámy a pánové. Myslím, že tohle zasedání přichází v pravý čas a je užitečné. Co jsme se vlastně už naučili z krize? Vůbec něco? Kdy se konečně rozhoupeme a kterým směrem? Všichni víme, že geopolitické prostředí je poměrně nestabilní a bude to stále horší. Takže kdo tady vládne v Evropě? Co, co jí vládne? Hospodářství nebo politika? Pokud je to jenom politika, eh, je to opravdu přání Evropanů a máme na to dost zdrojů. A za druhé, eh, Evropa nebyla připravena na tak rozsáhlou krizi, ani eh, politicky, ani fiskálně, ani strukturálně. Krize nezačala v Evropské unii a dnes je velice důležité nalézt důvody k tomuhle všemu a pochopit, proč eh, americká ekonomika roste a naše ne. Děláme eh, tu správnou věc. Krize nám ukázala, že Evropský hospodářský a sociální model není opravdu životaschopný. Všichni víme, že eh, rozdíl mezi, hlubatý, že bo, rozdíl mezi chudými a bohatými stále roste. Největší od druhé světové války. Mm, ta, ta, ty politické Rozdíly se také eh, zvětšují. I uvnitř Evropy eh, máme tady eh, národy, které hlasovaly pro sociální soudržnost, pro větší bezpečnost. A, a nic takového se neděje. Je třeba vytvořit sociální Evropu ve všech členských státech. Hospodářské vládnutí musíme posílit, zejména pokud jde o jeho obsah. Nicméně historie nám ukazuje, že prohlubení sociální aspektů v ekonomice je velice důležité. Proto pokud nezajistíme toto sociální vládnutí, tak hospodářské vládnutí nebude fungovat. V některých členských státech pouhých 11 tisíc eur se dává na eh, sociální ochranu, zatímco jinde je to 800 tisíc je důležité napravit tyto eh, rozdíly, aby eh, eh, lidé ekonomice věřili. Děkuji teď panu Hortomíje z francouzského parlamentu. Merci. Ano, děkuji pane předsedo. Recese, která ovlivňuje eurozónu už tři roky, ukazuje, že koordinace pomocí pravidel je nedostačující a že je nutné v rámci měnové unie vytvořit eh, sdílenou makroekonomickou diagnózu, aby bylo možno lépe přizpůsobit naše národní politiky globální situaci eurozóny. Žádné pravidlo vytesané do mramoru smluv eh, nepomůže k tomu, abychom vytvořili politiku, která bude odpovídat současné konjunktuře. Jak připomněl předseda Jean-Claude Juncker, potřebujeme hospodářskou vládu, abychom mohli vést odpovídající politiky. Ve většině evropských zemí jsme uplatňovali politiky úsporných opatření, abychom ozdravili veřejné finance a také jsme chtěli oživit konkurenceschopnost. Ovšem výsledkem těchto politik, eh, pokud je děláme všichni zároveň, je to, co známe, a sice recese a riziko deflace. Tyto reformy mohou být úspěšné, pokud je dělá země sama o samotě. Musíme tedy koordinovat své hospodářské politiky v rámci EU, abychom dosáhli znovu růstu a vytvořili pracovní místa. Aby naše konference lépe přispěla k legitimitě rozhodnutí přijímaných v oblasti financí a hospodářství, tak by bylo nutné svolat i v klíčových okamžicích evropského semestru, například v červnu, po doporučeních Evropské komise k programu stability a potom v listopadu nebo v prosinci po ročním přeskumu růstu, abychom mohli skutečně debatovat o důležitých ekonomických a politických prioritách pro následující rok. V každém případě ovšem musíme vynaložit velké úsilí na to, aby se Evropa stala tím, čím by měla být, co znamená kontinentem růstu a solidarity. Děkuji. Děkuji, nyní kolega Čokovič z chorvatského parlamentu. Děkuji a děkuji vám, pane předsedo, pane předsedo Evropského parlamentu, Evropské komise. Jménem chorvatské delegace bych vám rád poděkoval za uspořádání této konference. Tak, když jste to udělali tak dobře. Hospodářské vládnutí je nedílnou součástí eh, evropské hospodářské politiky, politiky centrální banky i kvantitativního uvolňování. Ovšem toto řešení není v monetární sféře, ale v reálné ekonomice. Problém můžeme vyřešit tak, že budeme reformovat strukturálně. V Chorvatsku je taková realita, že čekáme, že investiční cyklus se eh, dostane do lepší fáze a očekáváme spravedlnost a rovnost v tomto novém cyklu. Je docela jasné, že hospodářský růst o sobě a konkurenceschopnost jsou hlavními prvky, které můžou eh, zarušit pokrok. Nejenom v Chorvatsku, ale v celé euro, eh, Evropské unii, i v eurozóně, i mimo eurozónu. Šetření je překážkou, úspory jsou překážkou. Jenom 10 až 15 doporučení pro jednotlivé země se opravdu eh, implementují, se opravdu provádí v praxi. 50% těch doporučení není ani, do, ani, ani reálných, ani efektivních. A proto uh, vítáme, nebo je třeba vítat, aby ta doporučení také přiblížila k hospodářské realitě ve členských státech. To by mělo vést k eh, zvýšení počtu těch doporučení, která nakonec budou opravdu implementována. Čili je třeba eh, přihlednout k reálné situaci při jejich tvorbě. Děkuji kolega Denano z Evropského parlamentu. Oui, ano, vážení předsedové, je pravda, že dnes vedeme velmi zajímavou debatu pro budoucnost Evropy a jejich států. Zítra bude hospodářství spočívat na inovacích a tyto inovace musí být přirozeně zaměřeny na zaměstnanost. Inovace to znamená základní výzkum, aplikovaný výzkum a konečně také realizace v průmyslu. Potřebuje veřejnou podporu, aby ten řetězec byl úspěšný. Je pravda, že podniky vytvářejí bohatství, ale není to lineární proces. Především, když jde o inovace. Některé velké skupiny mají dostatek prostředků, aby mohly produkovat i inovovat zároveň, ale startupy a malé a střední podniky nemají tuto možnost a přitom hrají zásadní hospodářskou a sociální roli. A já se tedy ptám, co udělá Evropa, abychom umožnili malým a středním podnikům se více rozvíjet a inovovat, aby mohli vytvářet pracovní místa. Je možná nějaká veřejně, veřejná podpora? Já si myslím, že ano, že musíme najít nějaké zdroje a můžeme je najít. Především pokud budeme bojovat proti daňovým podvodům, velmi rozhodně, a také pokud vytvoříme vlastní zdroje a mám na mysli především daň z finančních transakcí a je mi opravdu velmi líto, že všechny členské státy Unie nepodporují tuto otázku vytvoření daně z finančních transakcí, protože myslím, že by tím vznikla skutečná evropská hodnota. Děkuji, pane Denano. A po tomto eh, prvním kole nyní eh, dám eh, slovo eh, panu předsedovi komise, eh, který eh, po svých odpovědích nám bude muset opustit a potom budeme pokračovat dále v rozpravě pana Junkře. Pane předsedo, mm, nemohu konstatovat bez spokojenosti, že většina řečníků se zabývala nebo mm, souhlasila s zásadou Ehm, práce komise, a sice trojuhelník konsolidace rozpočtu, strukturální reformy a investiční politika orientovaná na růst a tvorbu pracovních míst. Ehm, v souvislosti s investičním programem bych chtěl zmínit, že ehm, určitě bylo zřejmé, že to není program financovaný z dluhu ale naopak. Vkládá se tam malý startovací kapitál z evropských veřejných prostředků a jinak ten investiční program je výzvou soukromého sektoru, soukromému sektoru, aby přispěl k investicím do Evropy. Skutečnost je taková a politika eh, začíná se sledováním eh, skutečnosti skutečnost je taková, že je dost eh, peněz v oběhu, dost kapitálu v oběhu, ale ten kapitál nenachází cestu do eh, skutečného hospodářství, do eh, středního stavu, do středních podniků. Základ je, že ten soukromý kapitál by měl být mobilizován směrem do reálného hospodářství bez dodatečného zadlužování a bez šíření deficí. deficitů. Eh, dluhově financovaný eh, eh, program by vlastně znamenal spálit takový snop slámy, to by rychle svořilo a nebylo by nic. My musíme vyvodit ta správná ponaučení z milně mm, založených investičních programů v 70. letech i z pozdějších pokusů v tomto směru. Já nejsem pro rozpočtovou úspornost. To není cíl sám o sobě. Úspornost rozpočtu vede k sociálním dopadům, které nejsou blahodárné a které mají škodlivý účinek, pokud jde o sociální soudržnost našich společností. Ale Všichni ti, kteří si myslí, že jakákoliv rozpočtová konsolidace a rozpočtová přísnost je synonymem rozpočtové úspornosti, tak ti pravdu nemají. Z dlouhodobého hlediska nemůžeme utrácet více peněz, než máme k dispozici. A ti, kteří nezodpovědně slibují evropským občanům cokoliv a lžou jim, rozhodně nesmějí počítat s podporou a bezvýhradným souhlasem všech, eh, kteří jsou proti slepým úsporám. Já rozhodně nejsem předsedou komise, která bude vyzývat členské státy k tomu, aby navýšily své deficity a své dluhy. To je špatná politika a byl by, byla by to také špatná rada a špatný náhled na věci. Musíme uplatňovat přísné politiky, které budou zohledňovat potřebu politik zaměřených na růst a zaměstnanost. A právě to jsme dělali v uplynulých letech. Nicméně ne všechno vzalo nutně v úvahu politiky zaměřené na zaměstnanost a růst. Takže opravme ty své chyby z minulosti, ale neudělejme to, že nahradíme bývalé politiky jejich přesným opakem, protože to bychom šli rovnou hlavou proti zdi, jak jsme viděli v uplynulém roce. Právě vypracováváme zprávu čtyř předsedů a 12. února jménem čtyř předsedů na Evropské radě představím analýzu příčin krize, kterou prožíváme. A mezi těmito příčinami je třeba si uvědomit, že naše politiky, pokud jde o veřejné finance, nebyly dostatečně přísné a ani dostatečně ambiciozní. A tato vědecká analýza bude základem všech budoucích politik Evropské unie. Někdo se mě tady ptal, jak chce komise reagovat na volební vítězství pana Ciprase v Řecku. Já se s ním sejdu zítra v 9 hodin ráno a řeknu mu, co si o to myslím. Už jsem mu to ostatně dvakrát říkal po telefonu. Samozřejmě, my musíme respektovat ta demokratickou vůli vyjádřenou ve volbách v Řecku já si řeckého lidu velmi vážím za jejich odvahu a za to, co dělají a nedělají. A jak to dělají a nedělají. Nicméně já nebudu anticipovat debatu, kterou povedu zítra. Musíme vzít v úvahu také přesvědčení a jednání jiných. Není to jen jediný veřejný názor, který se projevil. Jsou zde i jiné veřejné názory, takže ano, je třeba, abychom upravili některé své politiky, ale nezměníme úplně všechno jenom proto, že volby skončily takovým výsledkem, který se jedněm líbí a druhým nelíbí. Chci říci slovy pana Martina Šulce, říkal to v německé televizi, ale viděli jsme to všude možně říkal, že jsme nečekali na výsledek řeckých voleb, abychom změnili politiku v Evropě. Komise, které předsedám, po třech měsících, dokonce i po třech týdnech svého fungování předložila investiční plán. Komise, které předsedám, přijala sdělení o flexibilitě v rámci paktu stability a růstu. Komise, které předsedám, zahájí jednotný energetický trh. To budeme mít na pořadu jednání v únoru a také budeme mít jednotný digitální trh. Takže Evropa je v pohybu. Evropa není konzervativní ani reakcionářská. My jsme se poučili z nedávné historie. Naše komise jednoznačně sází na politiky růstu a zaměstnanosti. Já chci politiku, která bude bohatá na růst, která bude vytvářet pracovní místa a bude co nejméně inflacionistická. Beru na vědomí výsledek řeckých voleb, ale kroky, které podnikám jménem komise, jsou eh, přece starší než eh, výsledek řeckých voleb, než to, co jsme si měli tedy vyvodit jako ponaučení z těch řeckých voleb. Jsem i nadále toho názoru, že ten eh, trouhelník eh, strukturální reformy, rozpočtová disciplína a investiční politika, to je základ eh, všech evropských politik, jakýchkoliv politika. A investice musí být různým způsobem vnímány, až komise bude uplatňovat pakt růstu a stability. To je jednoznačné ale je také jasné, že tyto investice nemohou být střednědobě financovány z půjček a z navyšování státního dluhu. Až členské státy přispějí do investičního fondu, do tohoto nového nástroje, kterému říkáme FC, tak musíme zabránit tomu, aby tyto příspěvky nebyly počítány do státního dluhu. A je jasné, že některé investice, které budou uplatněny v rámci přeshraničních projektů, si zaslouží jiné posouzení jiný přístup než jiné projekty, jiné investice, které probíhají pouze na národní úrovni, v národním kontextu. Uvidíte, že za pět let se bude říkat, že komise měla pravdu, protože pokud by komise navrhla investiční plán a pravidla flexibility, na tři roky tak by proti nim stálo mnohem více lidí než dnes. My tady reprezentujeme všechny Evropany. A samozřejmě náš přístup musí být makroekonomický, ale výsledky našich makroekonomických kroků se projevují na úrovni každého jednotlivce. Máme zde principy, ale máme zde také lidi. Děkuji, pane Junkře. Nyní budeme pokračovat v naší rozpravě a já vám srdečně eh, poděkuji za vaši přítomnost a za eh, odpovědi. A myslím, že my dva se uvidíme velmi brzo. Nevím, je teď, eh, jak to má být tady dále, ale teď budeme pokračovat ve stejném rytmu. Za polský senát kolega Bitbrod. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych vám rád eh, poděkoval, že jste uspořádali toto setkání. Myslím, že Evropský parlamentní týden je nejlepší způsob, jak eh, zvyšovat eh, legitimitu demokratické Evropské unie. Problematika, o které zde jednáme, je jednou z nejdůležitějších pro budoucnost Evropské unie. U nás v Polsku eh, spojujeme velké eh, naděje s eh, plánem zaměstnanosti a v investicí Evropské komise hm, a opřeného o fond Evropských strategických investic. Jak říkal pan Juncker před chvílí, nejzapekatější jsou ty podrobnosti a hm, tady ehm, pochybnosti ehm, vyvolává ta vysoká úroveň ehm, cizích prostředků, které mají vstoupit do tohoto fondu tím, že se tam dá 15 miliard soukromého, má tam být 290 soukromých miliard a dohromady to má tedy dát 300, ne přes 300 miliard. Je reálné, aby soukromý sektor byl nebo více nakloněn eh, investovat do inovativních unijních projektů, protože to jsou investice vysoce rizikové. Jenom si připomeňme iniciativu o komise z roku 2012, která eh, souvisela s takzvanými projektovými eh, dluhopisy. Stále je to v pilotní fázi. Nebo je tady ten 15 desetinásobný multiplikátor eh, reálný? To, je, eh, to byla otázka na pana eh, předsedu komise, ale on mi bohužel nebude schopen odpovědět. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, hm, já vás musím upozornit na následující. Máme tady nesmírně dlouhý seznam přihlášek. Nevím, jestli to zvládneme do 11. Budeme se snažit, ale víte, že od 11 hodin hm, budeme zasedat ve výborech proto eh, čím eh, stručněji se budete vyjadřovat, tím eh, lépe. Teď Lord Davis. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za tuto příležitost. Myslím, že si ji všichni velice vážíme. Chci uh, zmínit tři věci. Za prvé, Evropská unie a zejména eurozóna prošli eh, mimořádnými eh, mimořádným děním a dosáhl, dosáhli mimořádných úspěchů. Eh, přidali jsme rozměr fiskální stability se dvou balíčkem, šesti balíčkem, evropským semestrem, dvěma, tedy měnové unii. Vytvořili jsme bankovní unii a doufám, že vytvoříme také unii kapitálových trhů. Tyhle věci už měly být samozřejmě vytvořeny Eh, při zavedení monetární unie. Ale jak už se tak často stává v lidském dění, přijali jsme eh, ta správná obtížná rozhodnutí teprve pod tlakem událostí a krize. Ale přijali jsme je a ty, eh, to, čeho jsme dosáhli, je proto hodnotné. Ti, kteří si myslí, že výsledkem je příliš restriktivní politika, je tady příliš úspor, tak těm bych řekl, prosím, eh, buďte trpěliví. Uvidíte, jak dopadne program kvantitativního uvolňování ECB. Tyhle programy byly nesmírně úspěšné ve Spojených státech a ve vlastní zemi, v eh, Velké Británii. Za druhé, naše unie je a vždy bude muset být založena na základě dodržování pravidel a na rovnosti mezi členskými státy. Nesmí tady být žádná otázka eh, zvláštních ústupků jednomu členskému státu, eh, které by nebyly za srovnatelných okolností eh, k dispozici jiným. Za třetí, já doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody s Řeckem nějakého kompromisu. Nicméně nesmí to být na úkor těch značných výsledků, které, kterých už bylo dosaženo. Nesmí to být na úkor strukturálních reform, eh, které byly provedeny v řadě členských států EU, a zejména v Řecku. A, a především to eh, nesmí být eh, na úkor motivu pro členské státy do budoucna. Děkuji, dámy a pánové, bylo by dobré, kdybychom to omezili na minutu 30, protože potom by bylo možné vás nechat mluvit co nejvíce pan Saura ze španělského parlamentu. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Musíme změnit ještě něco jiného v Evropské unii, aby sociální a ekonomické výsledky byly lepší a ne tak ubohé jako v současné době. A to, že předseda komise nedostatečně hovořil o daňové harmonizaci, mně připadá škoda. To znamená skoncovat s daňovými ráji uvnitř Evropské unie, bojovat proti delokalizaci zisků nadnárodních společností, impuls k mezinárodním transakcím, to všechno je důležité pro to, abychom měli progresivnější zdaňování, které umožní nebo které přinese dvojí výhodu. To znamená za prvé, že přerozdělení bohatství a zisku Jeden z hlavních cílů Evropské unie bude skutečně lépe fungovat. A já si myslím, že proto musíme jít cestou toho trojuhelníku, o kterém hovořil předseda, ale k tomu bychom měli přidat ještě jeden vrchol a to je harmonizace daňového systému, abychom zlepšili přerozdělení bohatství. A za druhé také proto, že progresivní daňová politika na straně příjmů i výdajů přispívá k hospodářskému oživení, k vytváření pracovních míst a také ke zvýšení produktivity. Proto tváří v tvář debatě o rozpočtové stabilitě a úsporných opatřeních já sázím na expanzivní přerozdělování. A pane předsedo, rád bych vyzval, stejně jak říkal předseda komise, k tomu, aby komisaři navštívili národní parlamenty. Rád bych eh, v evropském, tedy ve španělském parlamentu se setkal s komisařem pro hospodářské záležitosti a pohovořil s ním o evropském semestru. Děkuji a teď za Evropský parlament pan Vreda. Obrigada, senhor presidente. Penso que há... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že je potřeba si odpovědět na dvě základní otázky. Za prvé, obsah naší politiky a metoda, kterou používáme na jejich realizaci. Co se týče obsahu politik, myslím, že kvalita doporučení se dá měřit pouze podle výsledků, kterých bude dosaženo. Od roku 2008 uplynulo 6 let a Evropa stagnuje. Máme deflaci, nezaměstnanost, a je to také způsobeno velkou interní nerovnováhou. Za druhé metoda. Metoda nebyla vlastně komunitární a my bychom teď měli využít příležitosti reflexe, vrátit se ke komunitární metodě a zrušit trojku. Na konci minulého parlamentu toto parlament eh, schválil, ale je to nástroj, který způsobuje víc problémů než řešení. A konečně závěrečná poznámka – Toto je ekonomická situace obrovských divergencí a je velice nebezpečné, když respektování pravidel je vnucováno bez jakékoliv flexibility. My potřebujeme pravidla, která budou užitečná pro celou Evropu a e, nejdou proti externím divergencím, které e, máme. Děkuji za dodržení řečnické doby a nyní pan Guerreri z italského senátu. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že aby bylo možné reagovat na uh, tu hlavní výzvu legitimity, uh, veškeré evropské instituce musí eh, sledovat efektivnější politiku, především na obnovu ekonomického růstu na evropské úrovni. Jinak populisté a euroskeptické Eh, síly budou postupovat. Jak víme, abychom unikli eh, ze scénáře stagnace a deflace, eh, že to vyžaduje celostátní úsilí, ale i vyrovnanou politiku, která by představovala politické zásahy na celoevropské úrovni i na vnitrostátní úrovni, monetární, fiskální, ekonomické, které posílí eh, slabou poptávku a eh, posílí slabiny tam, kde jsou. Takovou politiku je potřeba implementovat v celé eurozóně a v celé EU a ne jen na vnitrostátní úrovni, tak jak to bylo v minulosti. Takže koordinace národních politik je důležitá, ale pouze z evropské perspektivy jako celku. My potřebujeme změnu eh, v kombinaci fiskální a měnové politiky. Musíme také tyto politiky formulovat na evropské úrovni. Potřebujeme silnější komunitární přístup a posílit interinstitucionální rámec spolupráci mezi Evropskou komisí, radou a Evropským parlamentem a národními parlamenty. Takže chci říci především, jak vlastně eh, dosáhnout eh, vyvážené ekonomické zprávy, méně eh, rozhodovací pravomoci rady a více ostatním institucím, na rozdíl od minulých let. To je nezbytný krok k docílení efektivnější politiky. Děkuji, říká pan Schulz a nyní pan Honku z Německého spolkového sněmu. Děkuji. E, ta debata je opravdu velice zajímavá. A já se chci připojit k tomu úplně prvnímu řečníku a, e, a také připojit k tomu, e, co řekl pan Juncker, že obdivuje řecký národ za jeho odvahu. To je potřeba, aby zde zaznělo. Vedeme debatu k tématu bilance bilance a budoucí výzvy, když se podíváme na situaci v Řecku, tak musíme říci, že tam ta eh, bilance a tedy finanční situace je eh, hrozivá. A pan eh, Juncker hovořil o sociální dimenzi programu Trojky v Řecku myslím, že tam to hodnocení vlastně buď to neproběhlo, anebo bylo ignorováno. Myslím, že je potřeba, aby proběhlo a je potřeba podle něj také hovořit o korekci všech opatření, která byla vedena především eh, vlastně z hlediska neoliberálních kritérií. Potřebujeme změnu orientace, tak jak už to požaduje řada nositelů Eh, Nobelovy ceny za ekonomiku. Eh, musíme hovořit eh, i o rozdílech mezi výkonovou bilancí, musíme přemýšlet o progresivní daňové politice a zaměřit se především na sociální a růst, prorůstové programy, především na jihu Evropy. Děkuji, pan Gilkine z Belgického parlamentu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Takovéto setkání je jistě důležité, ale nebude stačit k tomu, aby snížilo nebo rozptýlilo demokratický deficit, sociální nerovnováhu, ekologickou nerovnováhu, ale cítíme, že se ta rovnováha začíná pomalu eh, vracet. Investiční plán zohlednění sociálních aspektů, opatření ECB a tak dále, ale nestačí to. Je to příliš pomalé a deflační kontext je pro nás ukazatelem toho, že jsme nešli správným směrem. Do budoucnosti bych rád zdůraznil tři osy. První se týká Junckerova investičního plánu. Můžeme se pozastavovat nad částkami, které jsou věnovány na tento investiční plán a také na to, jaký bude mít vliv na další politiky, na reálnou investiční kapacitu členských států, ale také na orientaci Junckerova plánu, co budeme dělat s těmito investicemi. A to je druhá osa, kterou bych rád zdůraznil. Já si myslím, že potřebujeme vizi. Především energetickou vizi, která bude mít jasné cíle spojené s energetickou nezávislostí Evropské unie. To může vést k vytváření pracovních míst, ale je to také velmi důležité z geostrategického hlediska, kde Evropa sehrává velmi důležitou roli a musí sehrávat i do budoucnosti, aby přispěla také k míru, když si uvědomíme, co se děje v Rusku nebo na Blízkém východě, východě. A třetí osa, my jsme tady hodně hovořili o kontrole, a o dalších aspektech, ale musíme postupovat, pokud jde o harmonizaci, daňovou harmonizaci, boj proti eh, fiskálnímu dumpingu. Škoda, že už tady pan, pan Juncker není, musí to být naše priorita. Děkuji a nyní pan Simon za Evropský parlament. Myslím, že ty volby minulou neděli nám ukázaly jednu věc. Jestli ta diskuse nebude postupovat konstruktivně, konstruktivně, tak budou vítězit ti, kteří jsou proti nám, kteří chtějí Evropu zničit, kteří jsou proti euru. Evropa pokusila všechno, aby pomohla. Někdy se přitom dopustila chyb. To je normální, když je nějaká nová situace v různých zemích, v různých kontextech, tak uh, není možné použít jenom jeden recept. Uh, Evropa, komise, Eh, se pokoušela o všechno možné. Na jedné straně o flexibilitu, ale přitom, přitom nechtěla uvolňovat eh, rozpočtovou kázeň, tak jak by tomu, proti tomu byli eh, mnozí. Také zabránit dalším dluhem. Dluhu. Když se budeme zabývat tím, co nám představil předseda Juncker, tak si um, uvědomíme, že mnohé ty otázky, které ty zazněly, mnohé ty eh, obavy, které zde zazněly, tak jsme vlastně slyšeli určitou odpověď. Že místo toho, abychom se navzájem eh, obvinovali, že je potřeba se podívat nad rámec tohoto. Jestli toto nezvládneme jako zástupci národních parlamentů, Evropského parlamentu, tak na to doplatíme v budoucí době. My musíme vést tuto debatu, aby lidé viděli, že Evropu chceme vrátit zpátky do těch kolejí, tedy sociálního eh, blahobytného eh, kontinentu. Potom skutečně eh, uhneme z prostoru všem, kteří jsou proti nám. Děkujem, děkuji. Eh, eh, je tady pan Zazí, paní Kukuma, paní Matias a potom ještě by měli mít slovo naši tři zpravodajové a potom od 11.15 zde a v dalších eh, místnostech budou zasedat výbory. Pan Sasi z finského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Moje sdělení jde tím směrem, že skutečné úrokové sazby, tržní úrokové sazby jsou nejlepší pro evropskou integraci. Na počátku jsme chtěli harmonizovat eh, úrokové sazby, ale úrokové eh, sazby se měnily eh, v Itálii i v Řecku. A před rokem 2010 nebyl vydán varovný signál těm zemím, které ji potřebovali slyšet. A v tu dobu by bývaly se země mohly vydat různým způsobem reagovat a eh, zachovat si fiskální odpovědnost. Nyní jsme svědkem toho, že banka musí skupo, centrální banka musí skupovat eh, tedy eh, sekundární dluhové nástroje. A máme zde harmonizovaný systém úrokových sazeb, a myslím, že použití skutečných tržních úrokových sazeb by zafungovalo mnohem lépe. Myslím, že politici by měli mít nějakou eh, výsledkovou tabulku pro ekonomickou politiku. To by právě mohly být tržní úrokové sazby. A když se úroková sazba sníží, Eh, tak eh, každý okolo bude vědět, že vláda si eh, vede ekonomicky dobře, protože i politici by měli nést odpovědnost. Děkuji, pan Sasi. A nyní paní Kukuma z, z Kyperského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci něco v návaznosti na to, co řekl pan předseda Juncker co se týče složitého mechanismu na evropské úrovni, ať už jde o evropský semestr nebo dvou balíček, šesti balíček a všechno ostatní. Má pravdu v tom, že je to všechno příliš komplikované, ale nejsem si jistá, že bude možné toto vše zjednodušit a i přesto zavádět politiky, které by fungovaly pro různé ekonomiky v různých členských státech. je možné na jedné straně popsat tu architekturu a její jednotlivé složky, ale záleží na tom, co lze potom reálně implementovat. Takže i když e, tady budeme mít e, ušlechtilé cíle, tak to neznamená, že pomocí nich budeme reagovat na nejrůznější potřeby ekonomik v Evropské unii je potřeba se podívat obecným směrem, ptát se, jestli máme investovat místo, místo škrtů, jestli tato architektura eh, vyléčí problémy mnoha jednotlivých zemí. Také zde zaznělo, že když spálíte řízek, že z toho nesmíte vinit Um, řezníka, ale myslím, že důležité je mít eh, správný recept a máte-li eh, špatný recept, tak se vám ten řízek stejně nepovede. Děkuji. Paní Besajte. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím názor paní Čigana, že národní vlády velice váhavě provádějí doporučení komise, co se týče strukturálních reform i když ta doporučení jsou velice rozumná, možná by to mělo být pro členské státy povinné. A moje další otázka se týká investičního plánu eh, Evropy, který je také nazýván Junkrovým plánem. Vypívá z něj určitý optimismus, je možné zvýšit investice a vytvořit pracovní místa. Já se chci ale zeptat, kdo z toho bude mít prospěch možná bohaté země, které budou mít dostatek kofinancování. Ale ty země, které jsou na tom ekonomicky nejhůře, ty eh, z toho těm tento plán neprospěje. Děkuji. Děkuji, paní Ferzajte. Paní Matyas za Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Já chci poukázat na jednu věc, která už zde také zazněla. My se setkáváme každý rok, já chci eh, přivítat kolegy z národních parlamentů. Každý rok si opakujeme, že eh, tedy nemůžeme ohrozit pokrok, kterého už bylo dosaženo. Eh, bereme-li věci vážně, tak musíme přijít s opravdovým hodnocením a je potřeba se reálně podívat na dosažené výsledky. Ale my jsme nedosáhli žádného výsledku, který by eurozónu vytahl z krize. Nepodařilo se nám srovnat ekonomické nerovnováhy ani pomoci periferním ekonomikám. Co tedy s těmito výsledky? Ty navržené, ta navržená opatření, ku příkladu ten investiční plán, v zásadě ignorují ty, kteří potřebují peníze nejvíce, to znamená země na jihu Evropy, které potřebují nejvíce peněz. To tež platí pro Evropskou centrální banku. Zapomíná na země, které jsou na tom nejhůře. A to je velice nebezpečné. Hovoříme-li neustále o opatřeních a růstu a tak dále. My potřebujeme udělat něco, abychom eh, překonali eh, tu makroekonomickou nerovnováhu. Jeden z kolegů eh, vepředu u stolu Eh, řekl, že strukturální reformy nemají žádný dopad na rozpočet, ale to není pravda. Mají veliký dopad a způsobují, eh, způsobují nezaměstnanost a jiné neštvary. Děkuji. Eh, předtím, než dám slovo našim třem zpravodajům a na kolegy, na které už se nedostalo na seznamu řečníků, se omlouvám, ale možná bude prostor eh, ve výborech. Pro vaši eh, orientaci. Eh, výbor pro ekonomické záležitosti bude v místnosti PHS 3C050. To je zde naproti PHS 3C050. Výbor pro zaměstnanost bude jednat v místnosti PHS 1A002 a to je o patro pod námi. A konečně výbor pro rozpočet zůstane zde, bude jednat zde hned poté, co my se rozejdeme. Takže ještě jednou výbor pro ekonomiku PHS 30050, výbor pro zaměstnanost PHS 1A002 eh, a výbor pro rozpočet zde v plenárním eh, sále. Takže závěrem dám slovo zpravodajům, nejprve panu Pachtlovi, potom pa, paní Čigáno a potom kolegyně Perez. Pan Vachtl, děkuji, pane předsedo, vzhledem eh, k času, který nemáme, budu stručný. Z diskuze vyplynulo, že eh, z národních parlamentů se eh, vlastně mění názory podle toho, z jaké strany kolegové pocházejí, ať už tedy vnímají, vnímají tedy kolegu eh, Junkra, eh, jak chtějí. Eh, myslím, že kolega Simon v závěru, v závěru debaty schrnul tu situaci nejlépe a já se k němu názorově připojuji. Děkuji. To bylo velice stručné a výstižné, paní Čigáno. Ano, většina naší debaty se točila kolem dvou možností politiky. Buď fiskální Eh, fiskální zodpovědnost a nebo větší výdaje. Já jsem neslyšela mnoho odpovědí na otázku, odkud by se vzaly peníze na stimulaci. Pakliže by si země nepůjčily na kapitálových nebo finančních trzích, jak chtějí stimulovat růst? To je jedna velká otázka. Druhá eh, záležitost, ke které se chci připojit, je to, co řekl pan Juncker, že bychom neměli považovat Eh, vyrovnaný rozpočet za rozpočet škrtů. Vyrovnaný rozpočet je rozpočet racionální. Není možné vydávat více peněz, než vyděláme. To dá zdravý selský rozum. Další otázka se týká strukturálních reform. Nesouhlasím s kolegy, kteří tvrdí, že strukturální reformy mají za následek nezaměstnanost a pomalý hospodářský růst. Tak to není. Chceme-li, aby fungoval investiční balíček, musíme provádět strukturální reformy, protože pakliže je ekonomika strukturálně nereformovaná, investiční balíček nebude fungovat a nepřinese eh, potřebné, eh, potřebné eh, výsledky a také strukturální nerovnoměrnost, nevyrovnanost se také k tomu při, je na to navázána. A co se týče té flexibility eh, k, eh, k smlouvě flek, fiskální flexibilitě. Když hovoříme o investicích, vždy je potřeba mít určitou flexibilitu, ale není možné toto přehánět, protože víme, že ty mechanismy fiskální a ekonomické koordinace skutečně fungovaly a přinesly úspěch. Děkuji. Děkuji, paní Perez. Děkuji, pane předsedo. Debata byla bohatá. A já myslím, že nejde o to, abychom ji uzavřeli, ale abychom uvedli jen pár věcí pro zamyšlení. Já jich uvedu několik i v návaznost na to, co zde říkali ostatní. Jean-Claude Juncker citoval předsedu Šulce s tím, že jsme nečekali na výsledek řeckých voleb, abychom změnili politiku v Evropě. A v tomto smyslu si myslím, že práce tohoto parlamentu v minulém volebním období ohledně toho, jak se můžeme poučit z fungování trojky, to je věc, která je k dispozici a určitě ji musíme zohlednit. Pokud jde o ten slavný trouhelník mezi investicemi, rozpočtem a strukturálními reformami, Hrozí zde, že zde věci ještě zkomplikujeme, ale zmínilo se o tom i několik dalších řečníků. Myslím si, že nemůžeme mlčet, pokud jde o zdaňování. <clears throat> Protože jinak vytváříme mechanismy a přitom eh, výsledky nejsou přerozdělovány tak, jak by měly být přerozdělovány. A další věc, zahajme debatu a uznejme, že pro budoucí generace otázka nedostatečných investic je možná stejně kritická, možná ještě kritičtější než otázka zadlužení, nulového růstu a nulové inflace. Hodně lidí také hovořilo o významu Junckerova investičního plánu. Nic z něj nebude, pokud nebude efektivně uplatňován a pokud za slovy nebudou následovat činy. A s tím souvisí také otázka ekonomické zprávy a vládnutí. A poslední věc ke strukturálním reformám. Nikdo neříká, že bychom neměli dělat strukturální reformy, ale každý se musí zamýšlet nad tím, jakým způsobem to uděláme, jak k tomu připojíme partnery, jak rychle a především, jak je třeba, nebo jaké reformy je třeba udělat, aby byly efektivní. Pane, Děkuji, paní Beres. Eh, vážené dámy, vážení pánové, tím končí první kolo. V 11 hodin 15 zahajují práce tři výbory a já bych prosil, abyste se podívali na, podívali na své programy, jak to bude dále odpoledne. Děkuji vám, toto zasedání je ukončeno.